Good afternoon. We can starting. Uh, um, uh, we, have uh, rich agenda and. Uh, dobré odpoledne. Máme tady před sebou um, na, tedy plný program. Um, máme tady rozhodnutí koordinátorů a já budu radši mluvit polsky. Takže já nejdříve. Začnu s eh, tedy rozhodnutími koordinátorů. Dám ještě pár vteřin, abyste si mohli nasadit sluchátka. Pokud je o nominace, tak eh, za koordinátoři eh, vyjádřili schodu nebo souhlas s vypracováním nové eh, zprávy z vlastní iniciativy, která se týká úlohy měst v institucích a, a fungování Evropské unie. V debatě jsme přihledli k tomu, že výbor Regi v tomto případě si eh, může eh, přát, aby byla výborně spolupracující na zprávě, ale ten eh, proces zůstal otevřený. Předmětem debaty eh, byla také zpráva, která se týká provádění eh, ustanovení Charty základních práv. Koordinátoři se vyjádřili negativně k návrhu výboru LIBE o na, na to, aby byla tedy spolu autorem, eh, aby se mohla stát spolu s pravodajem eh, při této zprávě. Také jsme eh, jednali o návrhu několika politických frakcí, který se týkal přeskumu schody postupu evropských politických stran s právem a principy v základních dokumentech Evropského parlamentu. Rozhodli jsme se eh, zadat eh, kolegiálně eh, prvotní práce. Samozřejmě budou se účastnit všechny politické frakce, ale úvodní práci provede poslankyně Breso a pan poslanec Šeplin. kteří eh, se eh, pustí tedy eh, do přípravných prací, do sběru všech informací a potom každá frakce bude pracovat prostřednictvím sínového zpravodaje. Potom je tady otázka mimořádného zasedání AFKO 23. června. Vzhledem k očekávané přítomnosti pana místo předsedy komise Timmermance který tedy přijde 23. června v 15 hodin a všechny eh, srdečně zvu, aby se eh, zúčastnili eh, na tomto zasedání řada poslanců. Naléhala, aby pan místo předseda Timmermans se osobně dostavil na zasedání výboru a odpověděl na celou řadu věcí od žádosti poslance Šeplina mm, o to, aby vyjádřil stanovisko komise k implementaci doporučení z naší zprávy o v evropském referendu občanském. Tolik tedy eh, k koordinátorům a teď eh, k vlastnímu pořadu jednání. Bod 8. Eh, elektronická demokracie v Evropské unii a výzvy s ní související. Připomenu, že první měnu názoru už jsme měli 20. dubna. Pan poslanec Ramon Chaurigi nám eh, představil první verzi pracovního dokumentu. Debata byla eh, bohatá a rozhodli jsme se, že budeme pokračovat a dokument rozšíříme. A teď a eh, tedy přistoupíme ke druhé výměně názorů. Zároveň chci mm, říci, jak bude vypadat harmonogram v této věci. Takže 29. září proběhne eh, tedy eh, předložení eh, návrhu zprávy k překladu. Potom 13. října můžete podat do 13. října můžete podat přezměnací návrhy, o nich se bude jednat 11. Pardon, 18. Eh, listopadu 2016 a hlasování o nich proběhne 5. prosince 2016. Tak tedy vypadá kalendář ehm, pro tuto věc a teď dám slovo panu Chaurigimu, který ehm, představí rozšířenou verzi eh, pracovního materiálu v této věci a potom dám eh, slovo stínovým zpravodajům. Pane poslanče, máte slovo. Yes, presidente. Sí, como... Děkuji, pane předsedo. Jak jste právě vysvětlil výboru, ten dokument, který máme předložen pro dnešní debatu, je druhý pracovní dokument je stále ještě krátký. protože pracovní dokumenty mají omezený počet slov. Takže je to víceméně původní návrh, který jsem vám předložil minule, s určitými úpravami v souladu s tím, jak jste se vyjádřili ústně či písemně během či po první debatě. My musíme předložit první návrh oficiální zprávy do konce září. A v říjnu přijde k pozměňovacím návrhům a hlasovat se bude přibližně ke konci roku. Poté, co jsem vyslechl návrhy kolegů, jsem vypustil řadu politických bodů v úvodu o příčinách politické krize a deziluzí eh, evropských občanů, kteří se cítí odtrženi od eh, Evropy. Mluvilo se tam o ekonomické krizi, jejím ideologickém původu a, a o, na návrh pana Predy jsem toto vše vypustil. To byl vlastně základní prvek té zprávy. jako zpravodaj, ale musím dosáhnout koncenzu, neboli já jsem zestručnil politické vysvětlení krize. A vzhledem eh, k těm eh, panujícím deziluzím a odtržení občanů si uvědomuji, že eh, je možné, že každý může mít jinou představu. Tolik tedy k tomu prvnímu bodu úvodem a dále na návrh Barbary Spinelli jsem tam připojil několik příkladů úspěšného provádění elektronické demokracie v Evropě, zvláště eh, z Itálie, deklarace internetových práv července, z července loňského roku, což souhlasím, že stálo za uvedení v tom dokumentu. A co se týče, co se týče tedy elektronických komunikací a demokracie. A potom pan Anderson a Zelení navrhli, abych vypustil některé odkazy, které by mohly vést k nepochopení k určitému eh, zneužívání ze strany lobistických skupin, různých odvětví, co by mohli udělat eh, s informacemi, které jsou přístupné na netu. Tady jde o bumerangový účinek, který by poskytnutí informací občanům mohl nastat, který některé skupiny by mohly zneužít a umyslně eh, chybně některé záležitosti vykládat. Na žádost pana Andersona jsem tedy to vypustil a potom mnozí kolegové během té první debaty přišli s návrhy, které jsem zapracoval do návrhů pro budoucnost, zvláště pan Preda. Mě přivedla na myšlenku, že ta zpráva by byla užitečná nejen pro instituce, ale i pro národní parlamenty. Není eh, potřeba tuto zprávu přizpůsobovat jenom našim vlastním potřebám, ale mohli bychom ji rozšířit eh, na oblasti, kde všude se navržení mohou aplikovat. Takže by bylo možné, aby ty návrhy některé byly kompatibilní na národní i evropské úrovni. A tím jsem se vyrovnal tedy z názory a protesty pana Bredy. A potom paní Spinelli, paní Adinolfi a pan Terry Cabras. A, píši tam o nezbytných zdrojích na technickou, eh, na eh, technické jaksi doučení, tak, aby lidé mohli eh, využívat tyto informační technologie, aby toho byli schopni. Pakliže budou počítačově gramotní, my nemá, tak pak, když se nám podaří zvládnout společně používání těchto um, internetových počítačích technologií, tak už budeme muset překonat jenom demokratickou propast a ne uh, propast demokratickou, která by byla způsobena tou digitální negramotností. A co se týče dalších kolegů, i jejich nejrůznější návrhy jsem zapojil a ty se týkaly elektronického začlenění. Ve snaze překonat digitální propast technologického pokrytí informačními technologiemi. Pak, když by pokrytí nebylo k dispozici, tak budou jenom těžko občané smysluplně využívat elektronickou zprávu. Takže jsem tam uvedl i myšlenku eh, lepšího zabezpečení internetu, zvlášť co se týče práv jednotlivých občanů a ochrany jejich eh, osobních údajů. Mercedes Breso chtěla, abych eh, připojil to, že internetové technologie by se měly zvláště využívat na veřejné konzultace a potom studie dopadů. Tu je třeba zaměřit na otázku fungování elektronické zprávy či vlády. Pan Šepflin, paní Spinelli a paní Adinolfi navrhli, abych také zapracoval propagaci participativních a interaktivních mechanismů eh, pro občany eh, se zástupci, kteří je zastupují. Konkrétně se tam praví, že IKT by měly zpřístupnit komunikaci a také aktivní účast na debatě a konzultacích. Tím společně můžeme eh, přemostit propast mezi občany, veřejností a procesem rozhodování. A konečně bychom měli postupovat poměrně obezřetně, nic zbytečně neuspěchat, protože demokracie je dynamický proces a proto zapracování a zapojení komunikačních technologií eh, je potřeba provádět postupně sledováním situace a následným zaváděním kroků a opatření. Takže ten, eh, tu otázku obezřetnosti jsem tam také eh, dal. A pak jsem tam připojil otázku, jestli by nebylo dobře se zamýšlet rozumně a otevřeně na tom, jaké dopady eh, budou tyto všechny naše kroky mít. Takže toto všechno jsou myšlenky, které jsem zapracovala do textu, ale i nadále rád vyslechnu návrhy kolegů. Pane předsedo, toto je vlastně první návrh zprávy, eh, který bude ještě dále dopracováván během nadcházejících dnů na základě eh, návrhů, s kterými kolegové přijdou dnes. Já vám děkuji. Nejdříve dostanou slovo stínový zpravodajové. Chci vzít slovo pan Breda, prosím. Za EPP. Merci beaucoup. Děkuji, předsedo. Především bych chtěl poděkovat zpravodaji za tuto revidovanou verzi pracovního dokumentu. Jak říkal, je to velice, nebo jak on to říkal velmi pečlivě, detailně nový dokument bere v potaz všechny nebo většinu připomínek, které kolegové i já jsme minule vyjádřili. Zvlášť jsem moc rád, že ty odkazy, o kterých, jak jsem minule říkal, jsou velice různě interpretovatelné, zmizely z prvního odstavce pracovního dokumentu a Můžeme se shodnout na tom, že se musíme soustředit na hlavní strukturální vývoj a změny, ke kterým e, dochází v této oblasti a které mění způsob vnímání politiky. Dnes díky internetu, Twitteru, Facebooku a dalším platformám, které jsou v provozu, tak e, e, naše demokracie se musí přizpůsobit této formě vyjadřování, novým formám mobilizace, protože nejde jenom o e, samotné vyjadřování, ale nové způsoby mobilizace lidí a politické zapojení v takovém klasičtějším slova smyslu. Já sdílím to eh, konstatování, kterým eh, zpravodaj zakončuje pracovní dokument, kdy hovoří o digitální revoluci a eh, žádá, abychom tomu věnovali pozornost, nebo vyžaduje to naší pozornost a hlubší analýzu. Otázky, které zpravodaj klade na konci na straně 5, jsou naprosto relevantní. hovoří o e, určité zralosti elektronické demokracie a ta digitální revoluce, která je permanentní, vyžaduje, aby naše demokratické systémy se přizpůsobily a současně e, jak si, aby fungovaly vedle těch tradičnějších forem demokracie, tak jak je známe po řadu desítek let. Dále s potěšením pozoruji, že odstavec o souladu soukromých a veřejných zájmů v rámci elektronické nebo e-demokracie, poslední odrážka na straně 4, tak to bylo přeformulováno způsobem, který považuji za neutrálnější a srozumitelnější nebo Eh, širší a to jsem rád. Co se týče možných směrů a konkrétních doporučení eh, pro budoucí zprávu, velice oceňuji zavedení odkazu na eh, význam vzdělání pro zlepšování technologických dovedností v oblasti informačních technologií protože na školství, na vzdělání nesmíme zapomínat. Ještě bych chtěl něco říci ke studiím, které si náš výbor objednal, které považuji za skvělé. Zmíním dvě z nich. Za prvé je to elektronické hlasování e-voting. Potenciál eh, navýšení účasti ve volbách ten tam skutečně je veliký a reálný. Ale tam třeba, kde se hovoří o volební účasti třeba při posledních eurovoleb, porovnává se e, třeba e, volební účast v Belgii a na Slovensku, kde je řečeno, dobře, Belgie, tak ta se tam drží kolem 90%, u Slováku e, ta účast klesla pod 20 a navíc se tam doplňuje to, že právě e, účast ve volbách v Belgii je povinná, takže by bylo bývalo asi lepší to porovnat Belgii třeba s Kyprem, kde také je Eh, účast ve volbách povinná a přesto se tam účast snížila jak při eurovolbách, tak při posledních parlamentních volbách, zatímco na Slovensku eh, účast ve volbách povinná není, takže samozřejmě u těch studií se vždy dá diskutovat o těch kritériích, ale eh, je to každopádně zajímavé. A to tím spíš, že tato transformace volebních systémů není lehká. Je pozoruhodné to, že v těch případech, které jsou hodnoceny v těch studiích, jenom jedna země v Evropské unii, a sice Estonsko, která je tím velkým vzorem, a potom dva případy, které jsou ovšem mimo EU, a to je Švýcarsko a Norsko, které tedy využívají tento e, systém elektronického e, hlasování ve volbách. Ale je ta studie užitečná, zajímavá a blahopřeji tedy autorům. Dále takzvaná e-participation, to je další studie, ze které vyplývá, že je velký problém skutečně s informováním občanů o různých platformách zapojení a to je dobré, aby se s tím poslanci seznámili. Je to velmi detailně rozpracované a jedna z hlavních výzev u této nové formy zapojení je nezájem občanů o evropské politiky obecně. To tam jasně eh, z toho vyplývá a je potřeba prostě se té realitě eh, postavit čelem. To je vývoj, který prostě vyžaduje Reakce. Takže ještě jednou děkuji mnohokrát zpravodaji za jeho práci i ochotu a jsem přesvědčený, že budeme velmi dobře spolupracovat. Díky. Děkuji bardzo. Děkuji. Nevidím, že by tady byl Sylvie Guard za Alde a paní poslankyně Spinelli místo ní, prosím. Já vám děkuji, eh, pane předsedo. Rád bych, eh, rád bych poděkovala eh, panu poslanci za skvělý kus práce na eh, elektronické demokracii a děkuji za přijetí řady podnětů, které jsme vám v Dubnu předložili. Škoda, že ta preambule se Eh, tak trochu rozplynula, pokud jde o eh, úmysly občanů. Myslím si, že eh, na posledním zasedání jsme řekli, že to je takový odraz momentu a nesouhlasím s panem Predou v tomto také. Je mi líto, že ten pracovní dokument, na který jsme čekali, není aktualizovaný. Ten je z toho dubna. Takže vycházím eh, tady z toho starého dokumentu a ne eh, z aktualizovaného nového. A z tohoto důvodu bych chtěla, aby tohle bylo stále explicivnější. Čekáme eh, tady hlasování o Brexitu a zdá se, že tady hlasování o Brexitu bude eh, v eh, několika posledních dnech. K tomu také eh, se ukazuje, že mm, to dopadne pozitivně pro Brexit. A mm, já si myslím, že musíme dát najevo, že tohle by se mohlo stát i jinde. Rád bych eh, požádala pana zpravodaje, eh, které se snaží říct eh, v preambuli, aby tyhle ty body přesunul do textu samotného. Takže od toho úvodu, kde tu logiku bude možné přesunout někam dál, v tom dubnovém dokumentu je eh, odkaz na eh, deziluze evropských občanů, kteří se necítí dostatečně eh, reprezentování politiky a zoufají si. Já bych vám, tady se zabýváme odmítnutím evropského projektu jako celku a ne jeho politických institucí, které ho zaštiťují. To není apatie, to je odmítnutí. Můžete tomu říkat populismus, ale já si myslím, že to byste si akorát něco nalhávali. Je to uh, zřejmé. Ta vyjednávání mezi institucemi dosáhla zenitu a teď uh, s hlasováním o Brexitu Pokud bude eh, hlasování o Brexitu, tak eh, to bude eh, v demokratické vyjádření hlasování demokratický hlas, který nelze ignorovat. Tohle je svrchovanost lidu a spousta britských lídrů hovoří o Řecku, takže je tady eh, eh, oddělení, rozdíl mezi Demosem a Kratosem, mezi eh, lidmi a jejich vládou. A já si myslím, že to je politování hodná situace. A vzhledem k tomuto všemu lze skonstatovat, že je tady nespokojenost lidí s evropskými institucemi. Nespokojenost s tím, že reagovali dostatečně. A komise eh, ve svých eh, odpovědích eh, parlamentu k občanským iniciativám ukazuje, jak je daleko pouhé tři roky po vstupu v platnost ještě příliš brzo hovořit o legislativní revizi pravidel tvrdí komise a ukazuje to tedy i, jak eh, hluché jsou instituce k přímé demokracii. Co říká komise, eh, je, že je příliš eh, brzy na to začít naslouchat veřejnému míněním. A potom tady máme eh, ještě tu věc samotnou. K digitálním technologiím ty měly eh, přispět ke zlepšení vládnutí a tedy přijímání a rozhodnutí. Já si myslím, že eh, pan zpravodaj by neměl vzhledem k tomu, oč jde, zde přestat. Když vidíme ten demokratický deficit v Evropské unii, tak by zde nemělo jít o to pouze eh, o vládnutí by zde nemělo jít, ale o účast občanů. To není jenom formální věc, to je skutečná věc. transparentnost vůči občanům, aby eh, si nemysleli, že jsou odsunováni na vedlejší kolej evropskými orgány nebo ignorováni. Čili do 10. dubna to myslím, eh, že bude to poslední eh, zasedání. Už jsem říkal, že demokracie je proces, ono nejde o závěrečné hlasování, takže jenom o to závěrečné hlasování. Myslím si, že eh, evropská konstrukce by měla být změněna a tohle je vhodná příležitost. Konstrukce Evropy je teď vnímána tak, že eh, tam moc eh, pramení z hora a jde dolů. Musíme ale začít se svrchovaností občanů a s přístupem z dola nahoru. Jinak celá čeliš debata o Brexitu a Brexitu bude začátkem konce evropského projektu, tak jak je teď. Děkuji vám, paní poslankyně. Spinali, eh, jsou tady zelení? Tak máte zájem? Paní eh, poslankyně Adolfiny tady není, takže pan Šepflin. A já se omlouvám, já se omlouvám, já se uh, omlouvám pan Anderson, ale pan Šeplin může promohli přednu. Nebyl jste na seznamu cínových zpravodajů proto. Tak, pan poslanec Šeplin. A potom dále. Thank you much, Chair. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek k tomu, co řekla paní Spinelli, to se jenom velice nepřímo týká, a k tomu se ještě dostanu, tady k tomu dokumentu, vždy bude nějaká propast mezi demos, eh, eh pojmem demos a kratos. Eh, to se týká zastupitelské demokracie. Záleží na velikosti té propasti a na jejich příčinách. A konkrétně co se týče iniciativy evropských občanů. Vím, že to není součástí této debaty, ale protože jsem byl zpravodajem tehdy, proto mohu vám říci, že mám spolehlivé informace, že komise se rozhodla tento nástroj odložit k ledu, neboli nechtějí o něm slyšet. Já se mohu pouze domýšlet, jaká je příčina toho, ale když eh, pan místopředseda Timmermans přijde, tak se ho, to, co ho na to rozhodně zeptám. Eh, a dál. Myslím, že ten dokument, který před námi leží od kolegy, je výborný a blahopřeji eh, mu eh, k němu. Mám čtyři krátké technické poznámky. Za prvé, já bych kladl mnohem větší důraz, i přesto, že to tam již stojí, na otázky bezpečnosti. Z toho, co se dočtu, a nejsem žádný zvláštní expert, eh, jaká, jakékoliv zabezpečení lze prolomit. To je taková základní eh, skutečnost, která se týká internetového světa a to je potřeba eh, s tím počítat, když internet budou občané používat. Za druhé, celý elektronický svět podléhá obrovsky rychlým technickým změnám. Všichni, všichni známe smartfony teď, ale před několika lety neexistovaly. Eh, vy jste dost starý na to, abyste si vzpomněl na psací stroj. Řada z nás vůbec neví, jak vypadá. Takže je těžké si představit, jakým směrem eh, technologický vývoj vlastně přinese zastarání současné, současně používané technologie. Nejde o nějaký lineární proces, je to právě naopak. Ten proces je zcela nelineární, ale demokracie a politický život vyžaduje určitou míru stability. A když ne kvůli tomu, tak přece jen by dokument se měl vyjádřit k těm obtížím, vznikajícím z toho, že musíme neustále se snažit vývoj technologie dohánět, jinak lidé nebudou eh, moci anebo umět technologii využívat. Eh, padla také eh, otázka o vzdělávání. Já bych to tam asi naformoval trochu jinak. Spíše jde o zdokonalování dovedností. To je také provázáno s tím, co jsem řekl o vývoji technologie. Eh, a pak jde také o změnách, před kterými stojí celá naše společnost, tím myslím především Západ. Nejde jen o stárnutí, o tom všichni víme, ale dnešní třicátníci pravděpodobně se dožijí stovky let, neboli eh, veškerá demografická rovnováha společnosti bude úplně jiná. 50-60 společnosti bude nad 60. Jakým způsobem se s tím vyrovnají, nevím, ale z tohoto hlediska si myslím, že doplňování dovedností bude vyjadřovat určitý stupeň technického vzdělávání, bezprecedentního. Neboli já navrhuji, když se podíváme na ten dokument, tak je potřeba se na to všechno podívat jako na součást nikdy nekončícího procesu. Je to asi jako pokus dokončovat Unii. Děkuji vám. A teď pan poslanec Lavie bere poprvé eh, slovo a eh, vítejte srdečně na zasedání AVKO. Presu. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že si beru slovo hned, jak se poprvé účastním tohoto výboru jako pouhý náhradník. Takže nechci tady eh, jak si nějak zvlášť strhat dokument, se kterým jsem se seznámil před chvílí teprve a mám poměrně málo připomínek, kterými bych doplnil, co říkali kolegové z mé frakce jenom eh, takový pocit, pocit eh, poslance eh, z terénu, z obvodu, který má 9 milionů obyvatel a představuje zhruba 15 území Francie. Máme tam velké městské póly, ale jsou tam taky stovky obcí a samot, kde nemáme ten luxus, že bychom uvažovali o i vládnutí a i akce eh, dostupnosti a podobně, protože prostě fyzicky nemáme přístup k internetu třeba na těch samotách nebo k kvalitnímu internetu. A myslím si, že v těch návrzích, které tam uvádíte na konci, já se nebudu vracet k úvodu, ale v tom druhém návrhu, který činíte, ta druhá odrážka na straně 5, vy tam hovoříte, že eh, pomoci překonat eh, nedostatky v digitálních znalostech a zajistit eh, internet pro všechny, ale občany. Ale mělo by to být internet pro všechna území, nejenom občany, ale i území, i ta málo osídlená, aby si mohli dopřát ten luxus uvažovat o tom, zda jejich internetové připojení je nebo není dostatečně zabezpečené. My si takové luxusní úvahy dovolit nemůžeme ve veliké části mého volebního obvodu. A když to porovnáte, abych se vrátil k tomu, co tady už zaznělo. Třeba porovnáte to s některými volebními výsledky a když eh, jak si obě ty mapy si překryjete, tak eh, hlasování, to extrémní, nebo hlasování o extrémech ehm, bývá často eh, nebo doprovází vlastně tu situaci, kdy třeba se někteří občané cítí vyloučeni z některých technologií a to třeba se týká i území, která nemají nic společného s migrací nebo něco. Ale prostě když nemáte přístup k moderním eh, technologiím, firma se tam žádná neusadí, jestliže se nemůže připojit na potřebná potrubí a ti občané, kteří tam žijí, mají eh, pocit, že se stávají občany druhé třídy a ne nevím, jestli zrovna eh, si jak si, si představují, že by se stali eh, elektronickými občany. Děkuji, pan Anderson. Děkuji. Jedna z těch věcí, eh, kterou bychom měli říkat explicitněji a my se pokusíme to nějak sformulovat, jsou příležitosti, které přináší a demokracie na pomoc občanům, aby jejich názory k politickému procesu a výsledku vlastně, aby se mohli dostat do politického procesu. V dnešním procesu veřejný zájem není vždy tak silný jako zvláštní zájmy v tedy procesu politického zvažování, eh, tedy v politické rozpravy. Zvláštní zájmy mají spoustu lobbystů a, a proto, aby a, eh, jejich názory eh, dostali ve správnou chvíli na správné místo a vysvětlili je. Ale pokud budou informace k dispozici čitelné na internetu, tak občanské koalice budou moci snáze vyjadřovat své názory. Čili dobrý systém elektronické demokracie bude způsobem, jak eh, šachovnice bude eh, méně nakloněná směrem ke zvláštním zájmům. A to by byla opravdu eh, skvělá věc k elektronickému hlasování. Já si myslím, že to je tak trochu vyvážené. Kdybych já psal ten text, tak bych tam napsal něco o tom, že elektronické hlasování je eh, strašný, děsivý nápad, který eh, téměř není možné implementovat bezpečně. Ale vím, že jsou na tomto výboru eh, různé názory a měli bychom se pokoušet získat zde vyvážený konsenzus. A myslím, že už se k tomu dostáváme tímto textem. A chtěl bych dodat jednu věc. Není jenom velice důležité, abychom se vyhnuli eh, elektronickým podvodům, musíme eh, nalézt eh, systém, pokud se bude používat elektronické hlasování, což si myslím, že by nemělo, tak musíme nalézt způsob, jak zajistit eh, důvěru veřejnosti v elektronické hlasování. Protože když budou nějaký, těs, nějaký těs, bude těsný volební výsledek, tak eh, občané nechápou úplně elektronické hlasování, to, jak je to eh, bezpečné. Kryptotechnologie se nevysvětlují vždy nejsnadněji komukoliv, tak by mohlo dojít, mohlo dojít k nepříjemné politické situaci, pokud bude těsný volební výsledek a, a bude nějak závažně zpochybněn o elektronické hlasování. A veřejná důvěra v e, elektronické hlasování také stojí za zmínku. A potom je tady další otázka. Čili uh, se budu vyjadřovat k okravým věcem. Na začátku jste eh, hovořili o tom, že je třeba eh, reformovat volební systémy, aby veřejnost z nich eh, dostala větší vlastnost, to zní pěkně, ale co to znamená? Znamená to například, že bychom měli mít nižší volební Prahy, že by ty systémy s velmi malými volební okresky se měly zrušit. To mně se zdá docela dobré. Znamená to, že tady budou osobně zaměřené eh, hlasovací systémy, jako například ve Švédsku. Tam se to eh, tak trochu eh, prapodivně vyvíjí v posledních desetiletích. Já si myslím, že to je špatný nápad. Takže bych byl raději, kdybychom se zabývali hm, tou hlavní věcí v této zprávě a tou je elektronická demokracie a pokusili se eh, vyhnout eh, frázím, které znějí eh, skutečně dobře, ale neinterpretují se tak snadno. A děkuji panu Zdrobrej za dobrou práci. Já vám také děkuji. Dám slovo paní poslankyni Breso. Zapraszam. Grazie. Intanto anch'io volevo ringraziare il collega Ramon. Děkuji. I já bych ráda poděkovala Ramonovi za přepracovaný dokument, který ještě není finálním textem, ale umožňuje nám se dále na tématem zamyslet. Myslím, že to je přesně to, co potřebujeme, abychom objektivně uvažovali. A ta debata není jednoduchá, ale je je důležité umět využívat digitální obsah a digitální technologii pro do, ve prospěch dobrého fungování Evropské unie anebo demokracie obecně, jak řekla paní Spinelli. Demokratické nástroje mohou být užitečné, ale nejsou celkovým řešením, jak kdo si řekl. Je tady nástroj a je tady sdělení a složité sdělení není vždy možné komunikovat v celku. Na setkání po hlasování o Brexitu, kde bude řeč o referendech, se nad tím také můžeme zamyslet. Mohou zde být výhody a nevýhody. ale o některých věcech je možné se zamyslet již v raném stádiu. Ku příkladu o elektronické zprávě nebo vládě a o existenci digitální propasti. Pakliže tato propast bude přetrvávat, situace se zhorší. Naším cílem je, aby veřejná zpráva mohla plně využívat digitálních nástrojů ve prospěch zjednodušení života občanů. Je lepší vše provádět online, než aby lidé museli posílat velké soubory na eh, papíře. Veřejná zpráva by měla být především praktičtější a jednodušší. Jakékoliv zjednodušení je užitečné. Už k tomu dochází, ale někteří zůstávají pozadu, buď z technických důvodů, protože nemají dostatečné připojení a potom je zde individuální digitální propast. Buď se člověk naučí používat digitální nástroje, aby je mohl využívat, a elektronická zpráva je důležitá, aby bylo možné překonat tu, dvojitou propast, jak technickou, tak kulturní. je také možné <clears throat> digitální technologie využívat pro složitější demokratické procesy. A co se týče toho odkazu na elektronickou zprávu, to je zcela zásadní pro Evropskou unii vzhledem k tomu, že tady máme 28 členských států a 500 milionů občanů. A pakliže eh, máme mít možnost se, se všemi občany demokratickým způsobem radit, tak to je možné pouze online. Ale my jsme teprve na samém počátku toho všeho. Jistě můžeme technologie online využívat stále více. Ale bude to chtít ještě mnoho práce. Tak, aby byla zajištěna účast nejenom těch nejchytřejších a nejinteligentnějších, aby, ale aby úplně každý mohl mít přístup eh, otevřen, tak aby tyto nástroje bylo možné využívat Eh, všeobecně tak, aby užívání bylo jednoduché, zvládnutelné. To je také součást té debaty. A konečně elektronická demokracie, to je asi ta nejsložitější věc. Digitální nástroje nám umožňují přemýšlet o demokracii. Máme tady zastupitelskou demokracii. A, pou, a pouze eh, Švýcarsku máme zastupitelskou demokracii, která existuje bok po boku s přímou demokracií, přímým hlasováním, které umožňuje občanům, občanům poskytovat své názory. A to i až do takové míry, že pomocí zákonodárné iniciativy měnit eh, ústavu. Ovšem Švýcarsko je malá země s velice dlouhou demokratickou tradicí. Ale i tam se situace mění. Nárůst populismu se vždy objeví v dobách krize, jako příkladu krize ekonomické. to se lidé začnou demokracie bát, tak jako to bylo eh, s tou krizí, která nás stále ještě trápí, z níž jsme ještě nevybředli. Takže lze to strukturovat jakýmsi švýcarským způsobem. v dobách krize je eh, to nebezpečné, ošidné, lépe začít v dobách, kdy všechno běží eh, normálně. To lidé uvažují předtím, než hlasují. Zatímco v dobách nepohody může docházet i k porušením individuálních práv, práv menšin a tak dále. K tomu dojde, když chcete vytvářet demokrati- demokratické nástroje v 28 různých členských státech s různou historií a kulturou. A o to se tady snažíme. Paní Spinelli hovořila o demokracii ze spoda nahoru. Já Sama jsem dříve pracovala eh, v místních a regionálních orgánech, takže eh, já ta... tomuto projevu rozumím, ale když jste pouze online, a eh, nemáte ty filtry, které by vznikaly pomocí přímé debaty. Může, máte možnost naslouchat menšinám v tom přímém procesu. To může být velice riskantní, tak jak to v současné době vidíme. Je tady spontánní úsilí o demokracii online, ale a demokratické instituce se tomu ani nemohou vyhnout. Takže se tomu musíme věnovat a Bylo by dobré třeba moci provést nějaký experiment. Jak a o tom Ramon hovořil v té zprávě, na které pracuje. Možná by bylo dobré zahájit nějaký experiment, abychom zjistili, jak mohou fungovat mechanismy přímé demokracie. A existují nové nástroje, které nejsou ještě zcela analyzovány. bylo by dobré zjistit, jak by mohly fungovat eh, v dobách velkých problémů, ale museli bychom být opatrní. Jde o masové chování, eh, sociologie, podívejme se na léta 20. a 30. minulého století. Víme, k čemu došlo tehdy a online by to šlo ještě rychleji a měli bychom méně záruk a, bylo by, bylo by tady méně příležitostí to rozpoznat včas. Takže to je to, co mě trápí. Nebylo by dobré přestat používat tyto nástroje, bylo by dobré vyzkoušet si nějaký experiment, abychom zjistili, jak by taková přímá demokracie mohla fungovat. A bylo by dobré se poradit s někým a bylo by dobré taky, nebo je potřeba respektovat práva menšin. Víme, co si myslí většina, ale je potřeba také zaručit práva menšin a to je něco jiného. jak vidíme na některých eh, rozvíjejících se hnutích. Eh, parlament se tomuto věnuje a my jsme rádi v tomto výboru, že o takových věcech můžeme začít uvažovat. A není to naposledy, kdy k něčemu takovému dochází. My bychom tedy mohli zahájit jakýsi experiment abychom zjistili, k jakým technickým politickým problémům by to mohlo. Všem Já vám děkuji a děkuji všem účastníkům eh, této rozpravy, především panu zpravodaji, za to, že jste zde předestřeli eh, celou škálu argumentů. Eh, mám ten dojem, že, že se pomalu blížíme k dosažení koncenzu. Také mám ten dojem, že Nakonec budeme mít eh, velice konkrétní návrhy eh, k bezpečným věcem, které eh, rozšíří politickou participaci. Omlouvám se, ještě dám slovo panu Choureli. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom mm, stručně chtěl moc poděkovat kolegům za jejich příspěvky. Všechny jsou důležité, ta rozprava byla velmi bohatá, velmi intenzivní, se skvělými příspěvky, které si píši. Pana Žeflina, pana Predy a kolegy Lavrie z EPP. Takže my to všechno dopřesníme, upřesníme, zdůrazníme některé myšlenky, to bude možné a já to určitě udělám. Ještě bych dodal, že oba dokumenty, které nám byly předány a které vypracovalo oddělení pro studie v Evropském parlamentu, jsou oba velmi zajímavé a ilustrují tu první zprávu, kterou předložíme v září a kterou obohatíme o některé myšlenky, které vyplynuly právě z těchto studií. Já jsem nestihnul ehm, důkladně si pohovořit s paní Spinelli, protože bohužel ten nový dokument, který jsme předložili dnes, možná řeší některé ty otázky, které ona zmínila. Ale je pravda, že k tomu, co říkala to si vyžaduje jaksi diskuzi do hloubky, kdy ta zpráva by mohla se věnovat hlubokým příčinám toho pocitu zklamání a, a od, odklonu od Evropské unie. Mě by moc zajímalo si s ní o tom pohovořit. Jsou to velmi důležité věci a obracím se na Barbaru. Já bych řekl, že ta zpráva zdaleka nemá takové ambice. My nedokážeme vyřešit všechny problémy, které e, vyplývají v souvislosti s demokracií e, cestou e, technologie. Takže mm, buďme uměření a opatrní. A také tady zaznělo a Barbara Spinelli a já se na tom shodujeme, že všechny problémy neonacionalismu v Evropě, všechna ta euroskepse a všechny ty jevy, které se objevují na různých demonstracích v tom ne Evropě, Brexitu a podobně, všechna tato hnutí, Kdybychom to chtěli vyřešit, to bychom nikdy nezvládli. Já si myslím, že možná bychom mohli zlepšit demokracii prostřednictvím komunikačních technologií, ale nemůžeme mm, tím, jak si vyřešit všechno. Uvidíme, jaké, mm, jaký bude výsledek referenda. Myslím, že jak si se nám to všechno vrátí a jsem si jist, Barbaro, že některé ty myšlenky, které si uvedla v, v odůvodnění té zprávy, ne v vlastním textu, ale v tom odůvodnění, to jsou myšlenky, které, nebo které, myšlenky, které ty si vyjádřila, bychom mohli dát do odůvodnění. Tak. A takže na závěr, pane předsedo, ona jde o hledání rovnováhy. A pan Andersen to říkal výborně. Je to rovnováha mezi možnostmi a riziky. zpráva se liší podle té výchozí perspektivy. Pokud hovoříme o možnosti, jako by to bylo něco nového, aniž bychom hodnotili rizika, která eh, představují rozdíly územní, eh, elektronické gramotnosti eh, nebo informační, tak pokud nenavrátíme do toho celého nějakou rovnováhu, tak eh, potom ta eh, zpráva bude k ničemu, nebo eh, bude mm, přehnaná a nereálná. Prostě důležité je vyvolat diskuzi, ale samozřejmě ta diskuse bude pokračovat když jsme hovořili o technologickém rozvoji, pamatuji si, jak jsem četl před časem zprávu, která uváděla, že ti, kteří budou žít 140 let, se rodí teď. Tak co to znamená? To my nevíme protože jaký bude svět, ve kterém budeme žít později s tou eh, technologickou revolucí, která se vyvíjí geometrickou řadou. Já se omlouvám, pane předsedo, ale každopádně všechny ty návrhy vezmeme v potaz, abychom vytvořili dokument, který budete moci podpořit všichni. Ale v každém případě eh, můžete ještě přinášet změny a to se týká všech politických frakcí. Děkuji. Věřev. Děkuji vám. Já také věřím, eh, že eh, konečný efekt zprávy Mm, přijde v podobě konkrétních a bezpečných návrhů. Pokud jde o eh, harmonogram, tak tady máme 29. září eh, projednání návrhu zprávy. 13. října bude lhůta pro podání pozměňovacích návrhů. A teď se dostáváme k dalšímu bodu. A sice eh, Eh, rozpočtová odolnost eurozóny, schopnost, pardon. Eh, zde budeme projednávat eh, tady návrh zprávy a předložené pozměňovací návrhy. Připomněl bych, že první výměna názoru proběhla v Dubnu. Hlavním zpravodajem je pan eh, Rangel a to eh, zastoupí, zastoupí dnes pan poslanec Breda, takže vás poprosím o několik úvodních slov. Thanks a lot. Eh, Děkuji. Tak já přečtu ten text, který pan Angel připravil. On říká, že návrh EFKO byl předložený na, minulém, na minulé schůzi AFKO v Dubnu k výměně názorů, stanovení rozpočtových kapacit pro eurozónu se vytváří a je nezbytně jej eh, doplnit nebo doplnit, dokončit Evropskou měnovou unii. A co se týče obsahu, pan Rangel říká, že v návrhu stanoviska vyjádřil podporu stanovení rozpočtové kapacity pro eurozónu a povinnosti vyplývající z článku, který se tomu věnuje, to znamená 310, 311, 312 jakož i možnost, aby tyto a další články smlouvy mm, eh, o víceletém finančním rámci. Kromě toho zdůrazňuji potřebu demokratické legitimity a odpovědnosti v souvislosti s těmito kapacitami, v souvislosti s existujícími protokoly a vztahu s národními parlamenty a členskými zeměmi z eurozóny i mimo eurozónu. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů byla 7. června, bylo předloženo 86 pozměňovacích návrhů a byly poslány k překladu. E, v závěru pan Rangel uvádí, že bych bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji jim za jejich práci a všechny prostuduje a bude se snažit dosáhnout kompromisního textu, který bude naplňovat nejvíce očekávání. Eh, hlasovat ve výboru by se mělo 12. července a pošlu pozvání na schůzi stínových zpravodajů co nejdříve, kdy bude proto volný prostor. Děkuji. Děkuji, Já vám děkuji. Je tady také paní poslankyně Beres, která je zpravodajkou za Ekon. Máte slovo. Uh, merci. Děkuji členům tohoto výboru e, za pozměňovací návrhy, prošla jsem je. Vidím, že je tu několik kategorií návrhů, nepochybuji o tom, že pan Rangel se s tím vypořádá dobře, aby dosáhl rovnováhy. Některé pozměňovací návrhy, jak vidím, jsou z mého pohledu prakticky nepřijatelné protože vlastně popírají samotnou existenci eura. Takže si nemyslím, že musí být zrovna zapracovány do kompromisních návrhů, protože jinak by se hodně oslabilo toto stanovisko. E, pak je tam mnoho pozměňovacích návrhů, které se týkají podmínek organizace parlamentu a tady si myslím, že e, ústavní výbor Eh, podle našeho názoru mohl přispět užitečným způsobem. A je tu celá řada eh, pozměňovacích návrhů z ústavního výboru, eh, které by umožnily jak si přijmout co nejtrefnější stanovisko. Jinak dále je tam prostor pro prohloubení podmínek využití konference článku 13, což by také mohlo Um, užitečně přispět do diskuse. A pak vidím, že vzniká debata nebo tedy pozměňovací návrhy, které zavádějí pojem pokladny. A to ve zprávě figuruje. Takže jenom bych chtěla upozornit na to, že ve skutečnosti je to výsledek naší práce od té doby, kdy s Raimondem Vogou jsme položili na stůl návrh e, zprávy, trošku jsme to prohloubili a zjišťujeme, že mezi myšlenkou Evropského měnového fondu a nebo evropské pokladny si myslíme, že bude jaksi vybrat jedno nebo druhé. A Eh, přístup, který nám připadá nejvhodnější eh, k té metodě, kterou eh, jak si máme v oblibě a sice komunitární metodu, pak si myslíme, že to by to mohlo vyřešit a spíš se ve finále přiklonit k pokladně. Dvě další věci, které bych chtěla zmínit, jsou tyto. Za prvé, jestli v této fázi máme Eh, rozhodnout v té soutěži krásy, co by bylo mm, jaksi předmětem změny smlouvy nebo ne, úmyslně v, v hospodářském a měnovém výboru eh, se nám zdálo, že důležité je, jak si stanovit možné směry takových případných kapacit, aniž bychom zacházeli do podrobnosti toho, co lze a co nelze v rámci smlouvy. S tím spíš, že jiné e, zprávy budou přijaty současně a budou se tomu věnovat. A poslední, co tady máme vlastně jakoby v pozadí jednoho pozměňovacího návrhu, to je otázka vlivu únorové dohody uzavřené v radě se Spojeným královstvím. A z tohoto pohledu vidíme, že otázka eura jednotné měny Evropské unie je, abych to řekla hodně diplomaticky, jaksi ošetřena eh, to únorovou dohodou. Takže by tam eventuálně mohl být nějaký náznak ze strany Eh, ústavního výboru na toto téma. Jinak samozřejmě zůstávám v dis- k dispozici, jestli bude Paolo Rangel chtít, nebo s Reimerem BG, mm, ale snažila jsem se prostě nějak naznačit, aspoň jak já vnímám těch 86 pozměňovacích návrhů. Bardzo dziękuję pani poseł Ber. Ja vám děkuji, paní poslankyně Beres. To znamená, eh, potom mezi eh, poslanci eh, stínu zpravodaje, tady vidím poslankyni Breso, chcete si vzít slovo? Paní Breso? Ne? ne chcete? No. Ty d? Jenom jsme tady vlastně tři plus vy, nebo dva, dva plus vy a paní kolegyně. Důležitá je kvalita, ne kvantita. E, e, bardzo serdecznie v takém razie. E, Takže vám mnohokrát děkuji v takovém případě oběma zpravodajům tedy a mám ten dojem, že tahle zpráva má do značné míry vazbu na zprávy pana poslance Broka a paní poslankyně Breso, pokud jde o eurozónu. Další bod je Eh, hlasování 12. července o stanovisku na AVKu a 26. září eh, se bude eh, hlasovat na hlavních výborech rozpočet a ekon. Teď další bod, a sice 10. Prováděcí zpráva o, o programu Evropa pro občany. Tady eh, se eh, pokračuje s dřívějším programem, který se jmenoval Evropa občanů. Dnes je to Evropa pro občan 2014 a 2020. Má dv, nebo měl dvě klíčové části v letech 2014 a 2015, protože naše stanovisko se má eh, týkat těchto let to znamená dvou předchozích let roku 2014 a 2015. Ten program se týkal eh, dvou eh, zásadních věcí. Za prvé eh, pochopení Evropské unie, historie a různorodost a také prosazování evropského občanství a zlepšení eh, podmínek pro občanskou účast na úrovni eh, Evropské unie. Mně připadl závazek eh, vydat stanovisko k zprávě, kterou bude vydávat kulturní výbor. Dnes tedy si můžeme vyměnit mm, poprvé názory k tomuto tématu. Myslím si, že naše stanovisko by mělo být hutné a zaměřit se konkrétně těch aspektů, které jsou předmětem naší působnosti návku. Týká se to evropského evropských, evropského občanství, účasti na demokratickém dění, účasti tedy na Evropské unii. Mám ten dojem, že to stanovisko bude obsahovat eh, nejenom eh, schrnutí implementace programů v letech 2014 a 2015, ale bude tady určité také doporučení, které se bude týkat eh, těch věcí, na které se zaměřuje. Taková tematická doporučení k rozvoji účasti, eh, politické účasti v Evropě. Myslím, že naše snahy by měly být eh, integrované. A hovořili jsme tady už o politické účasti, o politické aktivitě občanů v souvislosti se eh, zprávou o e-demokracii, tak doufám, že tady také budeme mít určitý vliv na vzdělávací projekty. Já bych byl rád, kdyby naše stanovisko se zaměřilo na určitá klíčová témata, a která jsou v souladu s působností AVKO, abychom mohli ovlivnit realizaci toho programu v nadcházejících letech. Tak si tedy představuji eh, ten zásadní obrys tohoto stanoviska harmonogram 29. září eh, budeme eh, eh, projednávat návrh zprávy 11. října a pozměňovací návrhy, lhůta pro jejich podání 8. listopadu a hlasování o těchto věcech jménem, tedy pro o stanovisku pro kult, který rozhodne 5. prosince. Hmm, Chce se k tomuto někdo vzít uh, slovo? Nevidím. Takže kalendář je přijat. A bod 11. Návrh, eh, který se... A paní Brsobes se chtěl? máte slovo. Thank you. Takže prosím, paní Sabru. Uh, so, <laughs> okay. It's my, <laughs> no. Uh, so we have Romanian translation. Máme tlumočení do rumunštiny? Můžu, můžu, teda z rumunštiny můžu? Výborně. Uh, mulțumesc uh, încă o dată pentru oportunitate. Uh, Aș vrea ca mai mult în această perioadă, datorită referendumului britanic... Děkuji za příležitost vyjádřit se. S tím, že ve Spojeném království bude referendum brzy, tak jde o to, jak přistupovat k Evropě pro občany. Ale mm, často je Evropa vnímána jako zbytečná s e, velkou částí populace. A to se projevuje v několika členských zemích výhody členství v Evropské unii veřejnost nezná často a proto dochází k různým protievropským hnutím. Takže si myslím, že tento program je klíčový. Evropa pro občany je program, který vzniknul v roce 2006 a mě těší, že od roku 2006 projekty, které jsou v tohoto rámci financované, jsou um, ehm, počím dál početnější a celá řada neziskových organizací spustila projekty. A to právě ukazuje, jak je občanská společnost důležitá a její podíl na propagování evropského občanství. Ehm, může to být třeba forma twinningu, a podobně. A to pomohlo rozvoji trvale udržitelných kontaktů mezi různými společenstvími a to umožnilo tedy vznik úspěšných projektů. Možná by se tento program měl navýšit, nebo tedy jeho finanční ehm, částka navýšit zrovna teď, kdy se Evropa nachází v takovém klíčovém okamžiku své historie. A měli bychom vytvořit skutečnou evropskou identitu, jestliže budeme chtít, aby tento projekt pokračoval a existoval nadále. Evropané by se měli cítit více angažovaní a zapojení do politických projektů a všechna vítězství a všechny úspěchy EU by měly být více propagovány mezi občany. Tento program by měl Mm, být snáze použitelný ze strany občanů, orgánů a občanské společnosti. Takže čekám na návrh stanoviska a těším se na spolupráci se zpravodajem. Děkuji. Děkuji bardzo. Já vám děkuji. Ještě někdo se k tomu chcete vyjádřit, takže já vám děkuji. Já si také myslím, že společnou snahou eh, to dovedeme eh, do eh, správné podoby. Souhlasím s tím přístupem, že je třeba větší přístup k prostředkům. Protože pouhý přehled o naplňování tohoto programu ukazuje, že nevládní organizace na evropské úrovni dostávají 100% peněz, o které požádají. Zatímco eh, údaj, eh, účast eh, těch zemí ze ženských států je podstatně nižší. Čili i tady bychom měli mít uplatňovat zásadu subsidiarity. Ten program by měl zdůrazňovat různorodost a zohledňovat tedy národní kontext i lokální kontext. Jak už jsem říkal, Hovořil jsem tady o kalendáři prací. Budoucí etapa bude debatou o návrhu tedy stanoviska 29. E, září. Takže vám děkuji. A bod 11. To je poslední věcný bod na pořadu jednání. Se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu o pravidlech pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu. Tady máme komplikovanou situaci vzhledem k, k tomu, že zde nenavazujeme na spolupráci eh, ze strany, eh, eh, ze strany Rady Evropské unie. V horizontu nebo eh, předpokládáme eh, setkání s radou i komisí eh, na přelomu září a října. Rád bych poprosil pana zpravodaje Chauregiho, aby nám vysvětlil, jaké jsme fázi. A co navrhujete, pane poslanče? Děkuji, pane předsedo. A já už jsem na toto téma několikrát hovořil a dnes dopoledne také proběhla schůze koordinátorů. Předsedala jí paní Hibner a zkontrolovali jsme návrhy stínových zpravodajů a mě eh, na toto téma. Po 18 měsících kdy jsme zahájili práci na tomto tématu v tomto výboru eh, ve snaze o dosažení dohody eh, s komisí a radou ohledně pravidel, která se týkají výkonu eh, práva Evropského parlamentu vyšetřovat se, nám ještě vlastně nepodařilo ani zahájit jednání s radou a komisí, a to hlavně kvůli tomu, že rada se domnívá, že jestli parlament neprokáže ochotu změnit ty články, proti nímž rada z právního a ekonomického důvodu eh, zcela zásadně protestuje, takže nemá vůbec smysl eh, se s námi o něčem začít bavit. A stínoví zpravodaj, zpravodajové společně se mnou se rozhodli se obrátit na koordinátory a na předsedkyni a pokusit se dohodnout, jak reagovat na tento postoj rady. A jak jsem dnes dopoledne řekl, jsou čtyři možnosti. Za prvé, pošleme tedy dopis jakousi výčitkou předsedovi Šulcovi, podepsaný paní Hybner, a, a tam popíšeme, jak jsme nespokojeni tím, že Rada a Komise s námi odmítají vstoupit v dialog, který podle nás je z právního hlediska jejich povinností. Oni musí hovořit s parlamentem o otázce, která jasně vyplývá z evropské legislativy. Paní e, Hibner by tedy napsala stížnost předsedovi e, Šulcovi a vyžádala by si politickou odpověď od Rady a komise. Za druhé se uspořádá e, schůze výboru AFKO, na který se pozve Rada a komise, tak, aby vedoucí představitelé Rady a komise nás seznámili s jejich názory na náši žádost o otevřený dialog – a bylo by možné eh, do tohoto dialogu zapojit i národní parlamenty. Za třetí bychom se mohli obrátit na nizozemské předsednictví a já i paní Hübner jsme se již setkali s nizozemským velvyslancem a hovořili jsme s ním o této záležitosti. Eh, vypracovali jsme neoficiální dokument, který vyjadřuje názor parlamentu a jeho ochotu změnit některé články, proti kterým Rada komise protestují, pakliže to usnadní pokračování v debatě. Uvidíme, počkáme ještě na názor právních služeb parlamentu a bylo by i možné se obrátit na Evropský soudní dvůr, který by rozsudkem mohl nařídit komisi a radě s námi na toto téma hovořit. Te čtyři... Děkuji vám. A tyhle čtyři aktivity byly předmětem zasedání v koordinátoru, kteří k těm přijali závěry. Nevidím, že by tady byli stínoví zpravodajové v této věci, takže mohu potvrdit, že jsme podnikli kroky k odblokování těch prací, o kterých jste mluvil předpokládáme, že eh, na přelomu září a října eh, se eh, odehraje schůze s představiteli komise i rady a doufám, že v důsledku tohoto budou práce odblokovány. Takže teď bod různé. Já mnohokrát děkuji. Přeji vám pěkný večer a děkuji všem za práci.